Ja. Wir nehmen unser Berat. Takže zahájíme opět naše jednání. A zbývá nám jeden jediný bod. A to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora eh, k Řecku. Intervence komise během řecké krize. Příslušným zpravodajem EUT je pan Orvuca a naším zpravodajem je pan Takula. Takže nejprve dostane slovo zástupce Evropského účetního dvora. Prosím, máte slovo. Eh, dear madam. Drahá paní předsedkyně, vážení členové výboru pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval vašemu výboru za to, že jste mě pozvali, abych vám představil speciální zprávy Evropského účetního dvora týkající se intervencí komise během řecké finanční krize. Je mi potěšením být zde spolu s vámi a podělit se o výsledky naší práce. Tato zpráva je součástí celého souboru auditů našeho účetního dvora, které jsme vykonávali za poslední léta v oblasti finanční a ekonomické zprávy. A zejména minulý rok jsme zveřejnili zprávu týkající se řízení komise v otázce finančních eh, pomocných programů pro Irsko, Portugalsko, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko také jsme zveřejňovali zprávu o technické pomoci, která byla poskytnuta Řecku a koordinována komisí. Programy eh, vlastně pro Řecko běží již 8 let a měly by pomoci k nastolení trvale udržitelné ekonomické a finanční situace a k obnovení kapacity země, aby sama financovala eh, své konání na finančních trzích náš audit se zaobíral tím, zda řízení komise, eh, tedy v těchto programech, bylo přiměřené a vhodné. Specificky, co jsme kontrolovali? Zda komise, jak Zda komise činila vhodná opatření pro řízení programu, zda politické podmínky byly vhodně koncipované a efektivně implementované a zda programy Eh, odpovídaly stanovenému cíli. A pro třetí program jsme se pouze soustředili na tu koncepci. A měli bychom poznamenat, že jsme neskoumali akce IMF nebo ESM. Ani jsme se nezaobírali auditem akcí řeckých orgánů. Evropská centrální banka co se jí týče, my jsme auditovali opera operační efektivitu řízení týkající se jejího zapojení do programu. Dokumentaci, kterou jsme dostali od banky, byla nedostatečná, abychom mohli provést správně a řádně naši auditní práci, protože ECB spochybňovala náš mandát pro audit a také hodnocení role pro, řecké, pro podpůrné programy Řecku. Proto jsme v tomto ohledu měli poměrně omezenou možnost vážení poslanci. Dovolte, abych upřel vaši pozornost na část jedna zprávu, kde zahrnujeme naše připomínky, jakým způsobem komise nakládala s programy. Například jsme zaznamenali, že E, některé záležitosti v makroekonomických modelech měly nedostatečné ospravedlňování a zdůvodnění. V jiném příkladě jsme zjistili, že podpůrné dokumenty pro monitorování návštěv byly nedostatečně založené. Velice rádi bychom byli bývali provedli stejný typ analýzy týkající, tedy v případě Evropské centrální banky, ale bohužel to nám banka neumožnila. Dovolte, abych vám připomněl, že jsme čelili obdobné situaci eh, ve zprávě, kterou jsme zveřejnili minulý rok, týkající se jednotného dohlížecího mechanismu, kdy nám banka dala velice málo informací, které jsme potřebovali pro provedení auditu. A nyní vám poskytnu takový stručný přehled hlavních závěrů, ke kterým jsme dospěli v naší zprávě. První program byl koncipován v situaci extrémní naléhavosti a řízení všech tří programů bylo ovlivněno politickou a ekonomickou nejistotou. A trvalo komisi takřka rok, než ustavila příslušné postupy. E, původně byly totiž na začátku některé podmínky poměrně vágní, ale musíme uznat, že ta koncepce se časem zlepšila. Zaznamenali jsme, že podmínky nebyly mm, jaksi začleněny do širší strategie růstu pro Řecko, No, což mohlo zatížit trošku ty programy. Co se týče makroekonomického aspektu, domníváme se, že byly konzistentní a aktuální, ovšem nedostatečně podložené. Nebylo tady formalizované text testování kvality. Eh, a protože mm, nejde podcenit ekonomickou krizi v Řecku a tady komise v tomto ohledu byla jaksi osamocená mezi mezinárodními organizacemi. Je třeba zdůraznit, že komise prokázala, solidní bázi monitorování, eh, co se týče implementace opatření řeckými orgány. Spolupráce s jinými partnery byla efektivní navzdory komplexním eh, institucionálním eh, co mám potížím a e, v celé řadě polí jsme se pokryl, skutečně se pokryla pestrá paleta e, všech oblastí. Když se hodnotí taková koncepce implementace e, těchto reform, jsme se soustředili na zásadní politické oblasti, což je zdaňování, veřejná zpráva, trh práce a finanční sektor. V části dvě naší zprávy naleznete určitá doporučení v těchto oblastech politiky. V poslední sekci této zprávy jsme se soustředili na specifické cíle programu a zhledali jsme, že eh, Těchto bylo dosaženo pouze v omezené míře, částečně proto, že politická nestabilita země eh, k tomu přispěla. Eh, především tyto programy mm, se snažily podpořit reformu, a e, zabránit e, selhání Řecka, ale schopnost země plně financovat a plně se integrovat do finančních trhů zůstává velkou výzvou. Programy Eh, znamenaly signifikantní fiskální konsolidaci a zabezpečily krátkodobou finanční stabilitu. Finanční sektor byl podstatně restrukturalizován, ovšem za značných nákladů. No a nakonec, co doporučujeme? Zpráva zdůrazňuje soubor 11 doporučení, jejichž cílem je zlepšit jednání komise v jakýchkoliv budoucích eh, podpůrných či pomocných programech. Specificky doporučujeme, aby komise zlepšila obecné postupy pro eh, designování pro koncepci programu, včetně vyjasnost, vyjasnění role partnerů. Měly by se stanovit prioritní podmínky a zabezpečit zabezpečit, aby tyto podmínky byly skutečně začleněny a jaksi zapojeny do širší strategie pro celou zemi. Jakož je třeba vzít v potaz administrativní kapacity dotyčného členského státu je třeba, aby srozumitelněji a důrazněji byla, byly zapojeny potřebné údaje pro eh, ekonomické kalkulace. Domníváme se, že programy by měly být předmětem evaluací alespoň po té, co tedy uplyl, co vyprší lhůta. No a konečně doporučujeme komisi, aby analyzovala vhodnou podporu a dohled nad rámc, rámcový dohled v období po té, co programy skončí a aby analyzoval finanční potřeby země. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a nyní jsem těším na vaše otázky. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich habe mir den Bericht gleich nach der Veröffentlichung angesehen. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem se dívala na tu zprávu hned po zveřejnění a mám několik otázek, ale teď dostane nejprve slovo Pan kolega Takula. Thank you, you, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu. Zcela jistě potřebujeme pod, tomu věnovat podrobnější pozornost v našem výboru. Je důležité jednat, eh, hovořit o jednotlivých věcech podrobně, abychom získali komplexní obrázek o celé situaci, myslím si, že není nutné zdůrazňovat, že tato zpráva se soustředuje na poměrně velký subjekt, na velkou zemi a e, v té zprávě je mnoho věcí ještě podrobně pojednáváno. Za prvé, finanční pomoc Řecku. E, poskytovala ji nejenom Evropská komise, ale také Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond ale eh, komise eh, se rozhodovala o programech za Evropskou unii, ale vlastně mm, toho rozhodování se tam účastnily i členské státy. Evropská komise byla pouze jedním z manažerů, jedním z správců těch ozdravných programů. Eh, ve zprávě se hovoří o té takzvané trojce, která řídila tyto programy EKA, hovoří o tom, že vlastně ECB tedy jim neposkytla mm, dokumenty. Myslím si, že ta otázka kompetencí je určitě otázkou do debaty a mělo by to být vždycky řešeno v takových situacích, protože je politováním hodným faktem, že Evropský účetní dvůr nemohl vytvořit úplně celý komplexní obrázek té situace. Možná, že účetní dvůr by ještě mohl eh, tuto věc podrobněji vysvětlit. Další věc, kterou zpráva dobře popisuje, je celá politická situace v Řecku v té době, kdy probíhaly jednotlivé finanční programy. To určitě nemůžeme ignorovat, nemůžeme to opomíjet, protože to souvisí s prováděním celých eh, všech těch programů. Tam byly programy, Eh, pardon, ty reformy a týkalo se to jednotlivých eh, sektorů. Například obrázek jedna v té zprávě eh, ukazuje sazby dluhopisů a mm, také jsou tam vlastně přehledy těch ozdravných programů a vidíme z toho, v, jaký, v jaké kaši v uvozovkách bylo tehdy Řecko. Uh, Mm, vidíme, že tam je tedy naděje po nějakém pozitivnějším eh, vývoji. Je tam jedna věc, která by mě zajímala. Eh, jaké bylo vysvětlení nebo jaké bylo odůvodnění načasování té zprávy? Mohl by nám účetní dvůr vysvětlit, jak to bylo s načasováním té zprávy? Eh, proč to trvalo tak dlouho? Ta zpráva byla prováděna v polovině Zatím ještě stále probíhá ten třetí ozdravný program. Trvalo to tři roky, zatím se ještě mohlo udát další věci. Mám ještě otázku komise, která se týká toho stávajícího programu. Jak to zatím vypadá? Jsou tam podobné, obdobné problémy nebo narazíme na nějaké nové? Ještě jedna věc, o které bych chtěla rád hovořit. Možná by se k tomu mohl vyslovit i někdo za řeckou stranu. Bylo by docela zajímavé, kdybychom si vyslechli takové schrnutí někoho, kdo by reprezentoval tu řeckou pozici. Myslím si, že jejich, eh, jejich úloha v těch úspěších nemůže být opomíjena. Celkově stále ještě přetrvává ten problém s nedostatečnou transparentností. Stejně jako v těch minulých programech, tak i zde je nutné, aby to všechno probíhalo transparentně. Nezbývá nám než doufat, že tento třetí program je úplně posledním, ale pokud bude zapotřebí v budoucnu ještě nějaký další program, tak podle mého názoru bude klíčová ta průhlednost všeho souvisejícího. To je z mé strany vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já si myslím, že to jsou důležité otázky, na které možná komise může hned odpovědět a potom ještě i účetní dvůr a poté osm kolegů dostane slovo. Takže prosím komisi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení poslanci rozpočtového, tedy výboru KONT, pardon, uh, vítáme eh, tuto zprávu účetního dvora, která vy, tedy pokrývá eh, návrh a provádění eh, prvních dvou programů pro stabilitu a podporu, ale pardon, pouze tedy pokrývá návrh stávajícího programu S, EMS. Komise vítá jakékoliv doporučení, jakéhokoliv zlepšení, pokud jde o návrh a provádění programu finanční pomoci a je otevřená podnětům. A z toho důvodu komise souhlasí se všemi doporučeními účetního dvora a bude provádět každý, každé z nich do konce eh, roku 2018. Mnohé z těchto doporučení ovšem jsou již vlastně prováděna eh, v rámci ESM a příslušného programu stability a podpory. A komise již v tomto ohledu byla schopna poskytnout zpětnou vazbu, tak jak vidíte e, v našich odpovědích e, v příloze e, ke zprávě účetního dvora. To vlastně již můžou být takové první odpovědi na otázku pana zpravodaje. A já bych nyní ráda ilustrovala na základě dvou příkladů, jak v tuto chvíli provádíme dvě doporučení. Za prvé doporučení číslo dva. Tady je uvedeno, že Evropská komise má stanovit lépe priority Um, specifických opatření, uh, která jsou naléhavě zapotřebí, aby se uh, řešily uh, nestability a um, problémy, pokud jde o cíle programu. Takže předtím, než řecké orgány se zavážou k podmínkám a podepíší memorandum o porozumění, tak každá z těchto podmínek je vždy projednána a příslušné orgány ji musí potvrdit, musí s ní souhlasit, a to jak na technické, tak politické úrovni úrovni. A to právě proto, abychom tady měli velmi pečlivé a vzájemně eh, dobré pochopení a aby, aby vlastně ten proces reform, aby se s nimi řecké orgány stotožnily. Některé podmínky jsou původně eh, vyjádřeny spíše obecněji. Eh, jsou tam stanoveny velmi jasné cíle, a, ale pak jsou tam také podrobnější pokyny, eh, jsou tam i prostředky, i kroky, jakými budou reformy prováděny. A e, v tomto programu ESM jsme právě zavedli koncept e, klíčových výsledků, tak abychom měli jasnější pokyny pro opatření, která jsou naléhavě zapotřebí a abychom tam správně e, nastavili priority. Takže vidíte, že my jsme již v procesu kdy reagujeme na, ty, na tyto doporučení. Potom eh, například doporučení číslo 8. Tady je uvedeno, že komise by měla být systematičtější při hodnocení administrativní kapacity členských států pro při provádění reform a pokud je o podporu technické pomoci. A tady bych eh, já řekla, že jsme nejen zhodnotili tu eh, kapacitu, ale zároveň jsme velkým úsilím podporu podporovali od rané fáze eh, řecké orgány, pokud jde o řešení nedostatku v administrativní kapacity. Například jsme zřídili pracovní skupinu pro Řecko a také technická podpora byla velmi úzce navázána na ustanovení eh, současného programu ESM. A pokud jde o podporu celé řady reform eh, v rámci programu, tak eh, tyto věci byly ex, eh, výslovně vlastně zapracovány do memoranda o porozumění. A tři měsíce poté, co byl zřízen program ESM, komise společně s řeckými orgány odsouhlasila plán technické spolupráce, tak aby se podpořily strukturální reformy strukturální eh, reformy a eh, služba pro podporu strukturálních reform, kde, reform, kde je vlastně útvar o 160 lidech, podporuje členské státy a zejména právě řecké orgány eh, při provádění reform ve všech možných oblastech v rámci ESM. Takže vidíte, že my jsme opravdu vynaložili velké úsilí při podpoře Řecka. A jak tady již bylo řečeno, Eh, závěrem bych eh, připomněla základní cíle eh, programu finanční pomoci. Tady chceme poskytovat finanční stabilitu a obnovit přístup k trhu. A, a tedy, tedy tyto věci přichází v době akutní krize a to samozřejmě hm, platí pro Řecko a je nesmírně důležité, abychom systematicky přihlíželi k ekonomické a politické situaci každého programu finanční pomoci, kde, když se činí příslušná politická rozhodnutí. A dále je také klíčové, abychom měli na paměti časovou souslednost jednotlivých kroků a událostí. Závěrem bych Eh, ocitovala to, co účetní dvůr v tiskovém prohlášení řekl úvodem, kde je řečeno, že programy schválené pro Řecko po finanční krizi poskytly eh, krátkodobou finanční eh, stabilitu a dosáhly určitého poru, a umožnili určitého pok- určitý pokrok v oblasti reform. Myslím si, že to by pro tuto chvíli mělo být vše a samozřejmě ráda odpovím na vaše otázky. Pane Mogoru, co chcete k tomu zaujmout postavem? Mám nějaký postoj k tomu, co tady zaznělo? Prosím pěkně mikrofon, děkuji mnohokrát, pravý pan řečník zřejmě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, <clears throat> pan zpravodaj hovořil o velice relevantních tématech a rád bych začal s datumem zveřejnění zprávy, jeho trvání, její trvání. A v tomto smyslu to nebyla snadná zpráva. Určitým způsobem je to tak, že jsme měli tak co dočnění s pohyblivými záležitostmi, protože komise se například zaobírala druhým programem, který nikdy neskončil, nikdy nebyl ukončen. A to byl důvod, proč tedy ta koncepce třetího programu v naší zprávě je popsána tak, jak je. Zveřejnili jsme také jiné zprávy, které souvisí s touto zprávou. Asi si vzpomenete na naši zprávu o dvou programech k Irsku, Portugalsku, Rumunsku, Litvě a Čili v tomto ohledu ta komplexnost řeckého programu způsobila, že tato zpráva si vyžádala větší čas na přípravu. No, ale přece jenom kromě toho jsme tedy publikovali jiné zprávy, ehm, jako například zprávu o Tax Task Force pro Řecko, čili technická pomoc, Ehm, kterou komise organizovala ve spolupráci s Řeckém. To bylo velice důležité pro koncipování eh, budoucích programů technické pomoci. Ehm, datum zveřejnění této zprávy je příhodné a jak z hlediska doporučení, která komise akceptovala. A domnívám se, že poslouží právě k navrhování ke koncepci dalších programů, které budou nezbytné pro budoucnost. Ale také bude možno to použít v procesu monitorování dalších programů. Eh, Evropská centrální banka. No, ve zprávě naprosto jasně vysvětlujeme, že komise s dalšími institucemi eh, potřebovala nebo se zaobírala programem, který se týká těch zemí, které financují tento program, čili země, které se zavázaly k tomu a také země, které se zavázaly k tomu implementovat tuto reformu. Naše analýza ve zprávě se omezuje na komisi na evropský mechanismus pro stabilitu. Vy to velice dobře znáte. My nemáme takové kompetence z titulu Evropského účetního dvora dělat nějaký audit o tomto mechanismu stability a mm, o Evropské centrální, nebo k Evropské centrální bance máme pouze omezené kompetence. Ty se omezují pouze na operativní efektivitu Evropské centrální banky. Ale třeba, že je tomu tak, Ehm, navzdory těmto omezeným kompetencím v oblasti auditu jsme stejně nemohli splnit náš úkol. A to je tedy něco, co vzbuzuje naše obavy, protože to není úplně poprvé, co čelíme takovýmto potížím. Zpráva o jediném mechanismu dohlížecím. I tady jsme byli konfrontováni s potížemi a to je něco, co na Evropském účetním dvoře je teď velice opatrně analyzováno, a sice jak postupovat v budoucnosti ve vztahu k Evropské centrální bance, jak deblokovat, odblokovat, promiňte, tuto situaci, Protože je nezbytné hájit naše právo provádět audit, protože je to zároveň také naše povinnost, která je zakotvená ve smlouvách. Abychom prostě dávali to na vědomí veřejnosti a také zúčastněným stranám, abychom poskytli stanovisko Evropskému parlamentu týkající se operativní efektivity Evropské centrální banky. Řecké orgány <clears throat> jsou mimo eh, objekt našeho auditu. Ale ve zprávě se rovněž uznává, že politická nestabilita měla dopad, podstatný dopad na mm, splňování cílu programu. Protože tady eh, byly velmi obtížné politické podmínky a to je také obsaženo v naší zprávě. A v tomto kontextu, když hovoříme o tom, čeho tedy dosáhla naše zpráva, no, rád bych uznal, a také poděkoval za výbornou spolupráci, kterou jsme měli s příslušnými odděleními komise. My tedy jsme zpracovali stanovisko, snažili jsme se dát transparentnost o řízení velice obtížných komplexních programů. Týká se to i různých vnitřních postupů, různých kalkulací ze strany komise a při různých příležitostech oddělení komise musela pracovat poměrně pod tlakem, eh, aby mm, přizpůsobovala eh, své programy. A v tomto stanovisku jsme poskytli určitý vhled do těch interních postupů, eh, když jsme se snažili hodnotit také operativní efektivitu Evropské centrální banky v případě Řecka jaké situace, no ale jak už jsem řekla, ECB nám nedala podklady a proto jsme to nemohli završit. A s ohledem na spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, které přispívají k programu. Opakujeme stejná doporučení, která jsme vyslovili již v předešlých zprávách, a sice, že v budoucnosti je třeba snažit se Eh, dospět k větší formalizaci a k lepšímu jasnému rozdělení odpovědnosti a kompetencí, aby se zlepšila transparentnost, protože jsme viděli, že spolupráce mezi Mezinárodním měnovým fondem, komisí a bankou jako takovou byla efektivní? No, to jsem chtěla říci. Děkuji mnohokrát. Mám tady pět členů výboru a řecké kolegy, kteří nejsou členy našeho výboru, ale chtějí zaujmout stanovisko. Takže já navrhuji dvě minuty pro každého řečníka. A v 15.30 ukončuji schůzi nezávisle na tom, kdo bude právě na řadě, protože pak musíme vést trialog. Začíná kolega Zdechovský předsedkyně, vy víte, že já vždycky respektuju, ale ve dvou minutách říci všechno k této zprávě, co jsem chtěl, myslím si, že to není možné, ale zkusím, pokusím se. Víte, že mám plný respekt k vám. První věc, kterou bych chtěl říct, tak uh, musíme říct směrem k Řecku, že musíme uh, připustit především první fakt že řada finančních problémů vychází z toho jaké, eh, eh, v jaké naléhavé době ozdravné programy pro řecko vznikaly. zároveň je potřeba eh, také tady zmínit že i e, podoba ozdravných programů po celou dobu ovlivňuje dlouhodobé vnitřní problémy Řecka. Vždyť mezi lety 2009 až 2015 proběhly šestery volby a k jedné změně vlády došlo dokonce bez voleb. Finanční podpora ze strany Evropské unie tak byla e, podmíněna širokou e, škálou reforem fiskálních strukturních opatření, ke kterým ale mnohdy úplně tak nedošlo při takovýchto politických změnách je ale jasné že aplikace ozdravných programů do praxe, do praxe nebude efektivní. opakovaně jsme mohli sledovat špatnou účinnost strukturálních reforem které měly nakopnout konkurenceschopnost řeckého hospodářství pak jsme opakovaně mohli docházet eh, k tomu že dochází ke špatné koordinaci eh, programových eh, opatření na oblast jejich působnosti a tak mi dovolte stručně vynechat polovinu své řeči a jít k otázkám které jsem se chtěl zeptat. Mm, nechápu proč jsou vztahy pouze neformální a proč na, e, dávno nebyly transparentně stanoveny úlohy a rozdělené odpovědnosti a pracovní postupy, jak to je zmiňované ve zprávě. Může nám to komise vysvětlit? Paní e, zástupkyně komise tady vysvětlovala, že Řecko je stále v akutní krizi. Je tato situace ještě současný stav? Děkuji. Kolegy Pirinsky, bitte. Kolega Pirinsky děkuji. Ano, děkuji, takže dvě minuty mi stačí. Mám otázky. Za prvé, první otázka souvisí s něčím, co je ve zprávě. Komise se řídila politicky, politickými názory euroskupiny eh, a také se řídila do velké míry i rozhodnutími euroskupiny, takže chci se zeptat vás i možná účetního dvora, do jaké míry se máme opravdu soustředit pouze na komisi a nebrat v úvahu i ty další um, cesty, které byly možná pouze částečně transparentní a které ovlivňovaly mm, tvorbu těch koncepcí. Mm, taky mě zajímá, do jaké míry s tím byla komise spokojená s, tím, s těmi, dejme tomu, instrukcemi od euroskupiny. Druhá otázka se týká reformy pracovního trhu. Jedna z takových kontroverzních věcí bylo eh, kolektivní vyjednávání Mm, i odborníci došli k názoru, že to, co vláda nabízela, že to bylo v souladu s těmi e, návrhy, ale bylo tam stejně pořád takové váhání a zdráhání e, zavést e, kolektivní vyjednávání. Mm, byly tam určitá politické e, takové mm, jak, bylo, bylo to určité váhání, urči, určitá um, jakási neschopnost uh, tam vidět jiný názor. A chci se tedy zeptat, proč tedy to kolektivní vyjednávání nebylo zavedeno mnohem, nebo nebylo obnoveno mnohem dříve? Byl jste vzorný, kolego. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στα δύο λεπτά děkuji za slovo. Já se také pokusím do dvou minut vyjádřit se na toto téma, které otřáslo Evropou a které vlastně stále ještě otřásá už sedm let evropskými lidmi. Ty tři programy, to bylo vlastně selhání, protože lidé teď žijí pod hranicí chudoby, je tam velká nezaměstnanost, 26-27% nezaměstnanost není v Řecku. Co se týče platů, tak ty sklesly o 40% a stejně tak penze. E, tisíce malých a středních podniků zkrachovaly. Takže ty takzvané programy byly fiaskem a to z jednoduchého důvodu. Cílem nebylo e, zachránit řeckou ekonomiku, ale cílem bylo zachránit banky. Řecko, ty, ty německé, francouzské, řecké banky, které držely ty různé dluhopisy, tam to byly stovky, stovky milionů eur, takže ty peníze byly zachráněny, ale bylo to všechno, šlo to všechno na vrub eh, řekům. Například Evropská centrální banka v rámci PSI zachránila své vlastní eh, pobočky tam byla hodnota asi 54 milionů eur. Eh, podařilo se jim vyhnout se tomu takzvanému herkatu. To znamená, že některým bankám se podařilo se vlastně úplně vyhnout těmto opatřením a pak byly prodány. Ale vlastně ty peníze Řecko nedostalo, ani se vlastně nemohlo vzít půjčky takže věřitelé vlastně obětovali tuto zemi. A teď, co se týče komise, bylo zapotřebí um, provést to memorandum, ale vlastně sami autoři řekli, že tam byly špatné mm, ty výpočty, že tam byly nesprávné výpočty, nesprávná metodika. Ale oni to, ti autoři to nechtějí, uh, nechtějí uh, přiznat, že vlastně jednají jménem věřitelů a že se nedrží legislativy EU, ale že vlastně pošlapávají práva řeků, včetně lidských práv. A nebo minimálně tedy předstírají, že o tom neví a že vlastně vůbec neví, co se děje. Takže celý, celý tento teátr musí skončit, Evropa musí se chopit své odpovědnosti a řekům se musí vyplatit kompenzace za tu velkou škodu, kterou utrpěli. Děkuji, paní předsedkyně. Toto není jen tak leda, jaká zpráva. Je to opravdu významná zpráva. Pracovní skupina bude mít eh, také zprávu. A já už jsem to říkal na koordinátorech toto není, nebo neměla by to být pouze krátká prezentace. My bychom si na to měli dát dostatek času na prohovoření této problematiky. Ono by to v podstatě stálo i za zprávu z vlastní iniciativy a to se nedotýká pouze našeho výboru. E, líbí se to kolegům, nebo zajímá to kolegy z Ekonu, AFKO, e, základní práva. E, tam ta zpráva také sehrává důležitou roli v tom ohledu. Takže já si myslím, že tady nelze se toho zhostit krátkou prezentací. Musíme to pojmout trochu šíř šířeji. Dále eh, eh, Účetní dvůr říká, že jsme zodpovědní za to, abychom eh, kontrolovali i Evropskou centrální banku, zejména pokud jde o efektivitu operací. Ovšem to se nestalo, protože Evropská centrální banka se tomu brání. A já si myslím, že tady by nám účetní dvůr měl pomoci, protože my přece nemůžeme akceptovat, že Evropská centrální banka se tady vyvlékne z toho. Evropská centrální banka ta, zkrátka je tady v tomto postavení a další aktéři nejsou eh, zohledněni. Potom, myslím si, že řečtí kolegové se k tomu ještě vyjádří, ale mně se zdá, že často na komisi je to tak, že v takových situacích existují různé útvary, eh, které, které si každý dělají eh, své, svou věc a my přece potřebujeme komplexní Eh, celistvý přístup. Možná, že na začátku to je problematické, ale poté už je třeba více času a no, teď tady má být posouzení dopadů. Komise má velké, doporuči, má velké porozumění pro no, tu zprávu, přijímá doporučení, ale já si myslím, že z toho všeho vyplývá, že na to potřebujeme více času. Ano, Eh, to je dlouhá prezentace eh, účetního dvora. My jsme si na to teď dali hodinu, zatímco normálně to trvá 30 minut, takže to opravdu pojímáme dlouze. A já nevím, eh, jestli to náhodou není tak, že ty argumenty prostě nejsou dostatečně kvalitní a proto to zkrátka trvá dlouho. Ano, děkuji. Tak, já chci říct, že uh, bychom se měli podívat na tu zprávu. Máme mnoho otázek, ale já tam vůbec nikde nevidím nějaký odkaz na 250 milionů eur, které šly do těch, do těch řeckých fondů. A myslím si, že to, ty peníze byly velice dobře vyučeny, eh, využity. A také vlastně to donutilo řeckou vládu k tomu, aby provedla ty úsporné programy, které ale vedly, eh, které uvrhly eh, lidi do bídy. Já se chci zeptat, zda by tam neměla být opravdu nějaké šetření. Eh, v Irsku došlo k tomu, že tam také byly problémy s těmi dluhy. Víme, Eh, alespoň kam ty peníze šly, kdo byl zachráněn. Byly to banky, a nebyly to irské banky, ale spíše banky celého světa, spíše unijní banky. Takže mě zajímá, kam konkrétně šly ty peníze do toho Řecka, do čeho šly, protože teď třeba proběhla jedna studie německé univerzity a ty říkali, že 90% peněz šlo do těch bank. A nebyly to zase řecké banky, ale byly to banky v Německu, Francii, zejména další. A máme také zprávu, která říká, že pouze 5% peněz peněz, které byly využity na ten bailout, byly opravdu použity na nastartování řecké ekonomiky a také méně než 10 milionů nebo miliard eh, eur skončilo opravdu eh, v, na tom řeckém ministerstvu financí. A tak to, to pokračuje dále a dále, ty informace, které máme k dispozici. Takže moje, podle mého názoru tato zpráva je taková velice nejasná. Mluvíme o obrovském programu, který vlastně vůbec nevíme, kam to všechno šlo, kam ty peníze šly, Eh, je, je to jako vždycky, jsou tam různé technické eh, důvody, proč vlastně tam nemůžeme se to dozvědět, proč se vlastně při, eh, normální lidé nemůžou dozvědět pravdu. Je to je tak jako vždycky. Další dva členové řekové, kteří nejsou členy tohoto výboru, slovo má pan Kuntis. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, se podíváte na tuto zprávu, tak eh, je to opravdu špatné. Pan Dijsselbloem nedávno hovořil o tom, že tyto programy byly zřízeny ne kvůli solidaritě a, a podpoře Řecka, ale proto, aby se zachránili evropské banky, aby se vyřešily jejich problémy. Tak to o něčem mluví. A pan Oli Rehn, eh, ten už to přiznal v roce 2014 a tady teď máme tuto zprávu a e, je snaha to tady prezentovat velmi technicky, ale je to politický problém. Tady zkrátka veřejnému mínění v Evropě by se mělo říci, že to, co se děje v Řecku a ten začarovaný kruh recese, úsporných programů, eh, recese a tak dále znovu. Eh, za, za to prý eh, teď může řecká vláda, protože se netržela reform, protože nezohlednila to, co měla. Ale ono je to zřejmé um, a Tady je to politický problém. A já tady odkazuji na zcela konkrétní věci, abych eh, rád eh, tady ukázal, jak to je. Chtěl bych říci zástupcům účetního dvora, že tyto dva programy Řecka, ty první například, ty opravdu mm, nebyly součástí nějaké strategie. A evropská, strategie Evropské komise je v podstatě stejná pro všechny země. Evropská komise chce všechno, eh, chce to stejné od Francie, Řecka a tak dále, škrty, reformy, eh, flexibilizace a tak dále. A potom za druhé, říkáte, že bankovní systém v Řecku absorboval 55 miliard na rekapitalizaci a to eh, v době, kdy se plánoval eh, katastrofální herkat dluhů a vlastně ještě předtím tady byly učiněny jiné kroky. Takže pravda je to, co dlužíme řekům a také evropskému veřejnému mínění. Dlužíme jim pravdu, ale ne to, že to tady prezentujeme tímto způsobem. Dále tady máme pana Papadujmulise na eh, seznamu řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský účetní dvůr předložil tuto zprávu a já si myslím, že odvedli pozitivní práci. Konstatuje se, že došlo k chybám při plánování programu a že se chybovalo i u zcela základních prognóz. A navíc je tady problém, pokud jde o transparentnost a zodpovědnost. A to dnes platí také. Platí to nadále. A tady snadno dospějete ke stejnému závěru, který před několika týdny veřejně přiznal i pan Dijsselblum. Pan Dijsselblum uvedl, že to vše bylo učiněno ve prospěch bank, kvůli bankám. Možná, že to mohl říct již tehdy, když byl u moci a ne poté, co jeho funkce vypršela. A ty chyby při plánování, to selhání při stanovování prognóz, na to všechno se draze zaplatilo, paní předsedkyně. A to nesmíte podceňovat tyto argumenty, eh, když jsou tady vyslovovány. Řecký lid za to zaplatil velkou cenu. Eh, je tady sociální cena, eh, za to platí lidé a ta cena za tyto chybné prognózy je obrovská. Takže Možná, že teď to s Řeckem půjde opět eh, směrem vzhůru, možná, že dojde k nějakému růstu a trochu se omezí nezaměstnanost a tak dále a možná, že se trochu více přiblíží cíly a vláda eh, druhý rok po sobě možná zaznamená přebytek, ale problémy a nedostatky ty tam přece zůstávají. A já mám následující otázku eh, na účetní dvůr. Já vám mimochodem děkuji za vaši práci, to nekritizuji, ale co uděláme proto, nebo co vy uděláte proto, abyste se postavili Evropské centrální bance, která se e, spírá a nechce vám dát fakta. E, a co e, uděláte vy na komisi, Ehm, místo toho, abyste pouze eh, říkali, že litujete. A co uděláte pro to, abyste podpořili demokracii, aby se vše nedělo se zavřenými dveřmi u euroskupiny? Paní předsedkyně, připojíte se svým hlasem k těm, kteří volají potom, aby Evropský parlament byl transparentnější, nebo aby vše bylo transparentnější a zodpovědnější? Další řečník. Děkuji. V roce 2016 jsme organizovali něco zajímavého se zástupci ALDE. Hovořilo se tam o nesprávných memorandách, nesprávných vládách, nesprávné komisi. A 18 měsíců později s velkým zájmem sledujeme a vidíme tuto kritiku ze strany Evropského účetního dvora, která je oprávněna. 18 měsíců dovedete si představit, co to je v životě lidí a co se teď tady konstatuje. Doporučení číslo 3. Tady jsme viděli, že strategie růstu nebyla zohledněna jenom v první fázi. Eh, Je třeba mm, konstatovat, že v těchto programech došlo k přizpůsobení, ale pořád ještě to není notné, nosné. Pardon. Mm, dochází také k recesi. A navzdory po užívání memorand, která byla hodnocena jako pozitivní. No a tahle ta doba už trvá, ta situace už trvá šest let. A co dělá komise? Mm, cílem je mm, přebytek v rozpočtu, nějaké snížení na 2%, ale kdy komise uzná také své chyby. A teď k třetímu programu, tady se přece dělají stejné chyby, už se blížím k závěru. Vláda a komise dělaly chyby, my tedy nejsme spokojeni s tím, že po osmi letech recese v Řecku teď konečně vidíme takové malinké náznaky nějakého zlepšení, ale to je dost špatné a nelze se schovávat za to, eh, že tady nebyly dostatečné informace, člověk musí dostat své odpovědnosti. Teď je třeba implementovat program číslo čtyři s institucionálními cíly a s věcmi, které země, které země skutečně potřebuje strukturálně, reforma administrativní zejména. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Já sama jsem se také ještě dala na seznam řečníků. Já jsem členem výboru ve Financial Assistant Working Group for Greece, která společně s Ekonem sleduje tyto operace vlastně jak si spolu doprovází, nechci hovořit, ne, nechci říct, že je kontroluje. No a teď něco ke zvěcnění naší diskuse. Za prvé, podpůrné programy pro Řecko byly gigantickým výrazem solidarity evropských daňových poplatníků. A musím říci, že chápu, že je třeba zachránit i banky, protože v bankách mají zcela běžní občané také své účty. To přece nejsou anonymní manažeři. Tady se jedná o schopnost našeho hospodářského systému, ale jedná se také o majetek celé řady drobných spořitelů. A když se eh, si situace zhoršila, tak jsme viděli vlastně, jakou roli banky hrají a uvědomili jsme si, že potřebujeme funkčně schopné banky. Viděli jsme tu souvislost mezi státními půjčkami a bankami a to jsme se pokoušeli mm, nějakým způsobem upravit regulací. Chci tedy říci, že jsem Hmm, že se necítím dobře tak trochu, protože když se tady poukazuje na chyby, tak mě tady jaksi postrádám, že se ukazuje na chybu také řecké vlády, eh, protože řecká vláda implementovala prostě záležitosti pouze z části. Ehm, prostě staré chyby byly dramatické, ale to by, <laughs> takové ty staré chyby starých vlád, to by bylo položilo i jiné státy, ale ten tón, který tady panuje, je nepřiměřený ve srovnání s tou obrovskou solidaritou, kterou Evropané vůči Řecku projevili a prokázali. A ta cesta, kterou jsme se obírali, udržet Řecko v euru, to myslím se teď osvědčilo jako správná cesta. Byla to zajímavá cesta, kde jsme neměli zkušenosti, eh, to musím přiznat. Mm, já jsem taky, jako na začátku se nebyla jistá, ale dnes bychom byli možná v úplně jiné situaci a měli bychom bývali daleko více problémů, kdybychom Řecko jaksi vy loučili z eurozóny. A hm, ještě se chci dostat k Evropskému účetnímu dvoru. Při všech těch nedostatečných vědomostech a to, co bylo třeba, k čemu bylo třeba se dopracovat, ale při tom všem se mi zdá, že jako docela málo eh, se toho nepovedlo. U všech účastněných Eh, je třeba také za to poděkovat. A já ve vší skromnosti eh, chci ocenit to, čeho bylo dosaženo, přičemž samozřejmě vždycky možné se zlepšovat. A teď poprosím komisi a potom účetní dvůr. Thank you very much. Uh, Děkuji za slovo. Já bych se ráda vrátila ke dvěma věcem. Za prvé, institucionální systém už bylo několikrát eh, řečeno, že pouze my jsme byli předmětem auditu, ale nebyli jsme jediní, jak už jste zaznělo, nebyli jsme jediní, kdo se na tom podílel, na těch eh, programech. Takže chci zdůraznit, že všechna memoranda o porozumění vycházela ze sdílené kondicionality, na které se dohodly všechny instituce, to znamená Mezinárodní měnový fond a také i řecké orgány, a to všechno bylo výsledkem velice dlouhých interních diskusí. Účetní dvor rovněž jasně řekl, že tento systém nebo toto uskupení sice bylo neformální, ale že bylo efektivní. A účetní dvůr řekl, že by bylo dobré to formalizovat, my se řídíme tímto doporučením, opravdu z celého srdce usilujeme o to, aby ta jednání byla úspěšná, ale samozřejmě musíte říci, že nemůžeme eh, jak si přimět i ty ostatní instituce, aby s tím souhlasili, aby souhlasili s těmi modalitami a také se musíme dohodnout na, na definování celého toho systému hmotně i procesně. Dále, také se ptali na ten program ESM, Evropské mechanismy stability, a zda tam došlo k nějakému zlepšení. Takže je to krok vpřed, máme nový právní rámec, máme zlepšenou situaci v oblasti transparentnosti i demokratické odpovědnosti, posílili jsme dialog. A co je důležité, aby zde byla konzistentnost mezi unijními cíly. ES, program ESM klade mnohem větší důraz na sociální kohezi, růst a zaměstnanost. A myslím si, že to je rovněž zapotřebí zdůraznit. Jak si teď stojíme? Teď, teď právě, když provádíme tuto diskusi, začal třetí přeskum a můj kolega nebo moje kolegyně je teď v Řecku, jak asi by se dalo očekávat, kde by tedy měla být. Doufáme, že ten přeskum bude brzy dokončen a očekáváme a doufáme, že, to, že ten program bude zakončen někdy příští rok a pak se zamyslíme ještě nad tím, jak by to bylo po tomto programu, jaké by byly další uspořádání. Rovněž se chci vyjádřit ještě k jedné věci. Ta mm, pracovní skupina pro finanční asistenci, o tom jste hovořila, paní předsedkyně, budeme i dál pokračovat eh, ve spolupráci a budeme také Evropský parlament informovat o nejnovějším vývoji. Eh, můj kolega, který je vedoucím celé té mise, mm, zcela určitě bude navštěvovat parlament a bude vás informovat o nejnovějším vývoji. Děkuji. Zástupce Evropského účetního dvora. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych <clears throat> velice krátce ehm, se vrátil k určitým tématům, která zde zazněla. Za prvé, euroskupina nebo eurozóna. E, v tomto ohledu se vysvětluje ve zprávě, jak vypadá vztah komise euroskupiny. E, v každém případě mm, podle nás euroskupina byla mimo e, působnost jaksi našeho auditu. My se specificky pouze zmiňujeme ve zprávě o tom, že jsme nemohli provést audit politických rozhodnutí rozhodnutí, eh, stejný například eh, prostě poskytnout eh, mm, proporcionální pomoc země a také jsme neskoumalo, jak by, měl, jak by byla vypadala situace v Řecku, kdyby nebyla poskytnuta pomoc těchto mm, podpůrných programů, nebo těmito podpůrnými programy. Co se týče politických Mm, subjektů. Tady nemáme mandát činit audita. Rád bych připomněl, že také nám nepřísluší auditovat řeckou vládu. A mm, řecká vláda má na svých bedrech odpovědnost implementovat ta opatření, ke kterým se zavázala, která byla vlastně podmínkou eh, pro poskytnutí těch eh, pomocných pro podpůrných programů. Zazněly tu nějaké otázky týkající se osudu fondů pro programy. Tyto programy nefinancují specifické záležitosti, ale doplňují finanční kapacity řecké vlády. A v tomto ohledu jsme zaujali stanovisko o tom, jakým způsobem se vyvíjela kalkulace <clears throat> takzvaného funding gapu mezi nejrůznějšími programy, jak vypadaly finanční potřeby vlády a také jak vypadala bankovní rekapitalizace. Potom tady zazněla významná otázka týkající se Evropské centrální banky. Inu, už jsem vám řekl, že existují dvě zprávy, kde do uh, kde tedy Evropský účetní dvůr se potýkal s potížemi, <clears throat> jak si vykonat audit díky nedostatku informací z ECB. A v tomto ohledu tady máme dvě otázky. Na jedné straně my máme omezený mandát. My musíme posuzovat pouze operativní efektivitu, ale tak je to zakotveno ve smlouvách. Mm, to nám předepisuje zákonodárce. Ale druhá věc je přístup k informacím. A k těm těmto dvěma tématům se vyjadřujeme. My máme vůli zlepšit naše vztahy s Evropskou centrální bankou. Máme zájem na tom hledat nějaké, nebo podepsat nějaký protokol o porozumění. A také vy, jako poslanci, jako politické subjekty, stejně tak jako komise, která nese odpovědnost za legislativní návrhy, by mohla um, eventuálně posílit náš mandát v tomto ohledu. A hm, poté ještě hm, Evropský účetní dvůr jako evropská instituce nemá jenom právo a povinnost provádět audit. Nemá jenom právo provádět audit, ale i tu povinnost ho provést. Eh, můžeme hovořit i o jiných opatření, ale v současné době nedošlo k žádnému rozhodnutí v tomto ohledu, ale je to téma, které nám způsobuje obavy a tady na to musíme skutečně vážně pracovat. Děkuji a teď dostane slovo na závěr pan zpravodaj. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že vše, eh, všechno důležité už eh, padlo, chceme tuto schůzi skončit v půl třetí, takže já bych chtěla říci, že to téma je opravdu velice široké, je zapotřebí, abychom se ještě, abychom ještě vedli takovou debatu, abychom se nedostali do podobné situace v budoucnu. Zde zůstává jedna taková hlavní otázka všech, ne, ne všechny cíle byly splněny. Vůbec v Řecku ani není, nedošlo k hospodářskému růstu, ani ten růst není udržitelný. Musíme se zamyslet nad tím, proč je se takový výsledek. Jaké podmínky to ovlivnily? já bych také byl býval, uvítal aktivnější roli Evropské centrální, centrální banky, ale mm, celkově tedy si myslím, že mm, kolegové vedli dobrou práci a zcela jistě o tomto tématu ještě budeme hovořit. Děkuji. Tento výbor v zeleném týdnu v únoru pojede zase do Řecka. E, máme 181 prioritních projektů, které chceme sledovat a budeme vlastně pokračovat v té cestě, která, eh, kterou jsme vykonali v roce 2015. Podíváme se na to, jak pokračují ty projekty, které jsme viděli, ale podíváme se i nová, nové projekty podporované z Migračního fondu. Děkuji za rozpravu, tím jsme dospěli k závěru našeho veřejného zasedání a teď tady bude pokračovat třístrané jednání. Kdo se chce účastnit, jste vítáni, jinak ukončuji naši schůzi.